Je mi to líto, ale musíme začít. Nemohu čekat na všechny. Dnes dopoledne jsme měli dlouhou schůzi, měli jsme tady plný sál, šlo o sport a doufám, že i další témata vzbudí podobný zájem, i když zde dnes všichni nejsou. Já jsem ráda, že se dostavili alespoň ti někteří, které zde vidím a doufám, že mají obzvláštní zájem o téma. Dnes máme tedy výměnu názorů s komité Desáž, tedy s expertní skupinou. A zatím vidím, že chci upozornit na to, že v první řadě není k dispozici tlumočení, je tam technický problém, takže kdo sedí v první řadě, prosím, přesedněte si do zadních řad. Možná by technici, pokud nás slyší, se mohli postarat, aby systém tlumočení fungoval, aby nás všichni slyšeli. Takže začínáme. Jsme rádi, že dnes mezi námi přišla zástupci komise DESAŽ. Je to expertní skupina, která, kterou komise založila v dubnu 2010. Založila to paní komisařka, která je odpovědná za digitální agentu a také paní komisařka odpovědná za kulturu. Šlo tam o to, aby tato expertní skupina vypracovala návrhy, jakým způsobem bychom měli nejlépe postupovat v oblasti digitalizace, v oblasti přístupu online a v oblasti zachování našeho kulturního dědictví tedy jak budeme také postupovat v případě Europeany. Jsem velice ráda, že dnes zde máme přítomné ty tři experty. Nejsou to tři králové, ne, jsou to tři experti z Francie, z Německa a z Nizozemska. Jsem tedy ráda, že jste mohu pozdravit paní Elizabeth Nigeman, která je generální ředitelkou Německé národní knihovny a e, zabývá se Europeanou. Já tady ji velice vítám. Pak zde pan, máme pana Jacques de Dekera. Moris. Pana Morise Levyho, promiňte, který je zde za francouzskou stranu a nakonec pana Jacques de Dekera, Jacques de Dekera je spisovatel, esejista a novinář. Není zde? tak on se jistě ještě dostaví, takže nedostane slovo jako první a nebude to žádná tragédie. Tyto tři experti před nedávnen provedli eh, konzultaci přes internet a 28.10. zde v Bruselu zorganizovali slyšení a Mezi tématy, která vzešla z toho konzultačního procesu, či která byla tímto procesem pokrytá, máme možnost založení nebo eh, financování digitalizace, pak zde máme PPP, partnerství soukromého eh, a veřejného sektoru, digitalizace a další témata. Ta zpráva té reflexní skupiny bude k dispozici pravděpodobně koncem tohoto roku a my jsme velice rádi, že dnes již nyní se budeme moci seznámit s prací této expertní skupiny. Já prosím každého ze tří expertů, aby se vyjádřili a aby jejich příspěvek byl ve délce deseti minut. Prosím vás tedy, abyste nás seznámili s vaší prací a začneme panem Morisem Levy. Prosím, máte slovo. Můžete hovořit ve své mateřštině, pokud budete chtít. M'exprimer en français, euh, comme ce matin. Ano, já budu hovořit francouzsky, paní předsedkyně. Vy jste dnes dopoledne hovořili o zdravém těle a já bych chtěl hovořit o zdravém duchu, ve kterém ještě přebývá spousta kultury. Paní Cruz a paní Basilio, obě komisařky nás požádali, abychom zahájili naši práci, jak jste řekla. My jsme vytvořili v květnu expertní skupinu a naše práce se pomalu chýlí ke konci. Také nás nazývají radou moudrých. Nevím, jak moc jsme moudří, ale my jsme se snažili um, věnovat hodně sil této záležitosti. A postupně jsme si uvědomovali, že se jedná o velmi široké téma z mnoha důvodů. My jsme také hovořili o této záležitosti z emotivního hlediska, protože to je téma evropského kulturního dědictví, které se týká života a kultury evropských občanů. Já nevím, jestli budeme moci eh, dnes odpovědět na vaše očekávání. Ale paní předsedkyně, rád bych řekl, že pro nás je to velká čest, že můžeme eh, vystoupit zde v tomto výboru Evropského parlamentu, abychom vám pověděli, jak pokračuje naše práce a naše úsilí. My jsme měli skutečně velmi široký mandát, který pokrýval několik aspektů, o kterých jste již hovořila, paní předsedkyně, takže je nebudu opakovat. Jedním z těchto aspektů je, jak financovat digitalizaci. Jak zaručit, aby Europeana měla budoucnost? A dále jsme vypracovali řadu doporučení spojených s Europeanou. A dále jsme chtěli definovat eh, podmínky partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. A na závěr bych ještě ří, řek, chtěl říci v souvislosti s digitálním světem. Co můžeme udělat, aby lidé měli přístup k chráněným dokumentům, tedy dokumentům chráněným autorskými právy nebo k osiřelým dílům? Pokud jde ještě o to téma přístupu, všechno, co je spojené s tímto přístupem, Nejedná se o jednu určitou zemi, ale je to takové obecné téma přístupu. My jsme se tím zabývali do hloubky a zjistili jsme, a trochu nás ten objev vyděsil, zjistili jsme, že i kulturní aspekt, i hospodářský aspekt eh, jsou velice důležité. Kromě těchto prvků, které jsme mm, studovali, tak má také velký význam z hlediska čísel, se kterými jsme pracovali, a také z hlediska kultury Evropské unie. My jsme pracovali, ale paralelně s námi pracovaly i jiné orgány, které také hodně pokročily. Udělali obrovský pokrok. A my jsme si uvědomili, že to téma není tak jednoduché, jak jsme si na počátku mysleli. Jakým způsobem jsme tedy pohlíželi na naši práci? My jsme neměli žádné předsudky na začátku, byli jsme otevření všemu. Postupně se ale objevovaly různé zainteresované osoby, například Google, abych nejmenoval konkrétní osoby. A my jsme se tedy snažili zaměřit na tu záležitost eh, bez předsudků a nemysleli jsme na zájmy eh, autorů či vydavatelů. Naším cílem byla ambice reagovat na očekávání. Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi komplikované pro všechny zainteresované strany. My jsme chtěli poskytnout celou řadu zásad a řešení, které by byly snadno aplikovatelné. Takže náš záběr byl vizionářský, ale zároveň prakticky pragmatický. Proč vizionářský? Protože hovoříme o světě, který se velice rychle mění. A kromě toho musíme být ale i praktičtí, protože jsou to praktické věci, o kterých zde jednáme. A kromě toho je nutné, abychom k tomu takto přistupovali. Ale kromě toho jsme chtěli učinit celou řadu doporučení, které, která by tedy byla vizionářská, ale zároveň praktická, konkrétní. Zatím vám nemohu říci podrobněji, v čem spočívají tato doporučení, ale mohu odpovědět na otázku, kterou jste mi položila. Co jsme tedy udělali, čím jsme se zabývali? My jsme zorganizovali konzultaci, chtěli jsme, aby byla komplexní. Bylo těžké odpovědět na ten dotazník. Proč jsme to tady všechno dělali? Protože jsme chtěli, aby odpovídali na tento dotazník eh, skutečně zainteresované osoby, ne pouze zvědavci. Takže jsme si chtěli vyslechnout názory těch, kteří k tomu měli co říci. A také nás překvapil počet účastníků. 1258 jich bylo. Mezi nimi nebyly jenom různé nátlakové skupiny, lobby, které jsou velmi známé. I když i my děkujeme i jim, protože nám poskytli mnoho informací, ale ti, co nám odpověděli, tak to byli i obyčejní občané z členských států, kteří nám sdělovali eh, čeho mají strach či obavy a tak dále. Dále jsme měli slyšení, které bylo přenášeno přes webcast, bylo tam 100 účastníků a konalo se na konci října. To bylo také něco velmi důležitého pro naši expertní skupinu. Protože ti, se, co se toho účastnili, tak to byli eh, známí lidé, měli jistou prestiž a poskytli nám také velmi důležité a zajímavé informace. Práce byla velmi dynamická. Kromě toho jsme byli v kontaktu s ministry ze členských států, kteří také nám sdělili, jaké jsou potřeby v této sféře jaké měli požadavky a také nám vysvětlili, jak se věci mají na vnitrostátní úrovni a e, s čím mají problémy. Jaké jsou závěry této práce? Za prvé bych vám mohl říci, že již uvažujeme o určitých číslech. My jsme zadali studii, tu jsme zadali jedné britské poradní firmě a zdá se, že během několika dnů by ta studie již měla být hotová. V této studii se objevuje řada čísel a ta čísla jsou velice překvapivá protože díky tomu si můžeme uvědomit, že skutečně toto téma je z ekonomického hlediska velice důležité důležité z hlediska rozpočtu jednotlivých států, z hlediska také schodku a státního dluhu. My víme, že bude velmi těžké čelit eh, této výzvě digitalizace, protože budeme mít nedostatek peněz. A s tím je spojena celá řada důležitých témat. Například, kde je ta rozdělovací linie, která by měla oddělit partnerství soukromého a veřejného sektoru, aby tak různé instituce a organizace mohly kontrolovat cenu digitalizace a mohly kontrolovat a zajistit co nejširší přístup a zároveň, aby to bylo výhodné i pro soukromý sektor, aby tento soukromý sektor chtěl, měl vůli spolufinancovat eh, toto odvětví. Ale zároveň, aby byla udržena kontrola eh, ze strany veřejného sektoru. Takže to je velmi složité téma. Dále je zde téma autorských práv, práv duševního vlastnictví a to, co nazýváme černé díry 21. století. To znamená, jak můžeme digitalizovat veškerý obsah, a zároveň dbát na to, aby všichni měli přístup k tomuto obsahu, aniž bychom porušovali práva duševního vlastnictví. My již jsme si utvořili docela jasnou představu o tom a proto naše doporučení budou také zcela jasná. Dále, ve vztahu k tomu, co nazýváme osiřelá díla – tam jsou ty věci poněkud složitější, protože víme, že vnitrostátní zákonodárství se liší v jednotlivých státech. Další aspekt, o kterém musíme hovořit, to je ten, který souvisí s digitalizací. Když hovoříme o digitalizaci, tak si musíme uvědomit, že se věci velice rychle mění. prakticky se to mění rychlostí světla. A to znamená, že my možná řekneme to či ono, ale to, co uděláme po určité době, e, už nebude k ničemu, už to bude zastaralé. Takže i nad tím my pracujeme. A na závěr bych rád něco řekl k Europeaně. Europeana, to je internetová stránka, a e, tato stránka e, je konzultovaná stejně jako Google, ale problém je ten, že ne mnoho lidí o tom ví zhruba stejný počet návštěvníků nebo uh, uživatelů internetu navštěvuje Google jako Europeanu. Je tam zhruba milion dvěstě tisíc knih na té Europeaně, na Google je zhruba milion a půl těch knih. To znamená, že nás čeká ještě několik schůzek. Následující bude příští týden. V podstatě je to poslední fáze. Spolupracujeme s Jacques Dedeker, s Elizabeth Nigman a budeme schopni nějakým způsobem už připravit tu naši zprávu před Vánocemi, trochu někde před Vánocemi a tak, aby jsme, řekněme, potom v tom smutném, deštivém období nebo možná zasněženém období těch Vánoc mohli se na to podívat a poté to předložit komisaři, to znamená Nelly Kroza, André Vasiliu, komisař, mm, komisařům, kteří nám předložili všechny tyto Andrula Vasiliu, promiňte za výslovnost, já jsem to trošku popletl. To znamená, že už někde začátkem ledna bychom chtěli příštího roku předložit tuto zprávu. To znamená, že je to zpráva, která by měla mít eh, stručná, nám by se asi líbilo, kdyby nám umožnili více měsíců. Ovšem doufám, že budeme mít takový alespoň dobrý základ pro to, abychom objasnili tuto rozsáhlou záležitost tímto skromným způsobem. A nyní bych poprosila Elizabeth a Žaka, kteří možná by ještě doplnili trochu více poznámkami ten můj projev. Děkuji pán Nu Levimu a pan Lidevran. Prosím, máte slovo, paní Lidevran. Děkuji, já již v podstatě nemám co dodat. Já bych chtěla pouze, pouze poděkovat, vřele poděkovat za tuto příležitost a velice rádi zapracujeme do naší práce podněty, které si odneseme z dnešní schůze. Dobrá, nyní bohu zde pozdravit i pana spisovatele, který jsem dříve pozdravila v nepřítomnosti. Máte slovo a rozhodně se můžete vyjádřit i déle než paní Nigeman. Já samozřejmě nebudu nějak to protahovat, protože náš předseda to opravdu řekl všechno velice kvalitně. Samozřejmě moje zkušenosti jsou úžasné v tomto ohledu, ovšem opravdu si myslím, že celá tato záležitost v podstatě odpovídá, odpovídá těm výzvám, které před námi stojí. Je to otázka, která přichází v tomto velice důležitém období, to znamená určité urychlení všech těch úvah, musíme vzít v potaz, protože to rozhodnutí je důležité. Samozřejmě jistě pochopíte, že všichni se snažíme opravdu, Moris to velice dobře vysvětlil, všichni se snažíme, aby to opravdu proběhlo tak, jako čekáme na té úrovni. Děkuji. Nyní můžeme tedy zahájit rozpravu s kolegy. Chci jenom říct si pravací informaci, že mnoho kolegů nemůže sedět vepředu v první řadě, ale muselo se přesednout dozadu, protože vepředu nefunguje technika. Takže nyní předávám slovo paní Trypel. Děkuji, Doris. Děkuji našim expertům, děkuji komité Desáž. Pane Levy, vy jste zde popsal veškeré výzvy, před kterými stojíme. Proč tedy komise založila tuto expertní skupinu komité Desáž? Protože jsme se chtěli informovat nejenom o možných výzvách, ale o možných řešení těchto komplikovaných problémů. A tam bych začala. Zdá se, že jste svou práci ještě ne zcela dokončili, ale jste se věnovali veškerým velkým otázkám a výzvám a proto bych zde chtěla nadnést několik otázek a doufám, že by budete schopni, budete schopni poskytnout alespoň předběžnou odpověď. Část politické debaty je to, jakým způsobem vypadá nárok veřejnosti na Europeanu. Jde tedy o přístup k veškerému dědictví evropské kultury, takže to souvisí s financováním a zároveň to souvisí s tím, jak budeme zacházet s ochranou autorských práv. Zde máme jiný systém než například třeba v USA, který mají eh, model copyrightu fair use. A nejenom my jakožto Evropa jakožto celek, ale máme i různé národní tradice co se týče těch osiřelých děl, tak je zde ten požadavek, abychom výmoly osyřela díla z autorských práv, tak aby mohla být všechna digitalizována a aby uživatelé mohli mít přístup i k tomu této části dědictví. Protiargument říká, že to není odpovídající zohlednění autorských práv že je třeba nalézt nové řešení, například uznávací modely mezi aktéry, kompenzační modely či modely vyjednávání, abychom zjistili, jak s tím můžeme zacházet. Dále je zde i další debata, která se týká seřelých těl. A protože my se neustále vlastně točíme v našich debatách okolo toho rozporu, tak se chci zeptat, zda byste nám mohli říci, zda vidíte nějaká možná řešení, zda jste schopni nám něco nabídnout, o čem bychom potom my, jakožto politici, mohli dále diskutovat. Takže prosím, pokud by to šlo, nějaké konkrétní náměty. Thank you, um, to, uh, all the speakers and... Děkuji. Děkuji všem řečníkům. Ráda bych poděkovala. Okay. Um, to byla poznámka bez mikrofonu. Děkuji. Já mám dotaz, který je v podstatě dotazem, který následuje otázku, která zde zazněla, hovoříme zde o copyrightu, autorských právech a tak dále. My v Evropě jsme v podstatě takovou nejbohatší, opravdu diversifikovanou oblastí v této záležitosti, v, um, samozřejmě v globální ekonomice. Když se na to podíváme, jak vypadá, tak to možná není nejjednodušší situace. Digitální trh pro Evropu zatím ještě nebyl dopracován. Naši občané ani podniky nemají jednoduchý přístup k digitalizaci. A my zde v Evropském parlamentu hovoříme o nějakém přísnějším uplatňování stávajících pravidel, zatímco jiné hlasy volají po reformě. To asi záleží na každém z nás, paní Trupel už se o tom zmínila, to znamená, jakým způsobem autoři jsou odměňováni, jaký potenciál bychom zde mohli, jak bychom mohli navýšit potenciál v této oblasti. Proto se ptám, jaké reformy jste zaznamenali a o čem jste se poučili od umělců, protože mnoho lobbystů, kteří zastupují umělce, tvrdí, že zastupují ochranu umění, no, ovšem vyvolává to i určité dotazy. Proto se chci zeptat, zda jste, když jste se podívali na rozpočet, na čísla, která jsou spojená s digitalizací, zda jste si uvědomili nebo vypočítali, kolik by nás to stálo, pokud bychom neharmonizovali digitální trh v Evropě. Zároveň určitá možnost podpory reformám, které budou obtížné, které budou vyplývat ze 27 legislativních systémů 27. A další dotaz, zda jste se byli, měli možnost poučit o různém systému nejlepší praxe ve světě, nebo tzv. fair use, který to znamená férové, spravedlivé využívání, které známe ze Spojených států v oblasti copyrightu. Děkujeme. Další kolega. A je to pan Boris. Já bych chtěl poděkovat paní předsedkyni, paní předsedkyně našim expertům za jejich úvodní projevy a chtěl bych se zeptat na kulturní dědictví. Nejedná se mi pouze o literaturu, jde mi o tu veškerou ikonografii v Evropě. Europeana je, je součástí tohoto, ale já si myslím, že evropské kulturní dědictví by se mělo chápat trochu šířeji. Jde mi o přístup k, například ke starým kartotékám, k mapám. A jde mi také o to, co máme na internetu, napří, tedy o ten audiovizuální obsah, například o filmy a další, kultu, další kulturní hodnoty, které hledáme na internetu. Já bych se chtěl zeptat na něco, nebo má otázka je podobná otázky paní Tripelové. Tam se, byl by zde možný určitý obchodní model, který bychom mohli aplikovat tak, aby byla chráněna autorská práva. Ale jde mi také o Evropskou digitální agendu. Zde se hovoří o speciálních obchodních modelech. Má otázka tedy zní, chcete do toho zapojit, do těchto mechanismů audiovizuální obsah, tedy do těch eh, práv, autorských práv a jejich respektování. Děkuji, říká paní předsedkyně, mám rovněž jednu otázku a pak to uzavřeme. Vy jste se zmínili o tom, že jste v průběhu slyšení měli možnost se sejít i s ministry, proto se ptám, co vám řekli, zda skutečně jsou ochotní umožnit tento přístup řekněme, k kulturnímu dědictví Francie nebo Německa. Já mám určité pochybnosti a proto bych se chtěla zeptat, zda skutečně jsou připraveni otevřít tento přístup a v jakém rozsahu nebo za jakých podmínek nebo něco, co by to umožnilo. Čili to jsou zatím naše dotazy a poprosím koho odpověď. Pane Levy, prosím, máte slovo. Já se pokusím odpovědět na některé aspekty těchto dotazů a poté bych paní Elizabeth Nigerman i Jean Jacques Dekera poprosil o doplnění některých konkrétních oblastí. Já vám nemohu říci to, co jsou ministři ochotní provést. Samozřejmě, že ta rozpráva se především dotýkala toho, co od nás očekávají, dotazy, které nám položili, mise, oblasti, které by rádi viděli zahrnuté do naší práce. Ten pocit, který jsem z toho měl, je následující. Vidíme zde určitou opravdu překvapivou angažovanost jejich strany. Všichni byli nesmírně motivováni a účastnili se těchto zkoušky nesmírně aktivním způsobem. Aktivně se zapojili do diskuze. A to, co jsem si rovněž odnesl z této zkoušky, je to, že někteří se, se, se Zapsalo se tam pouze několik nejdříve na seznam řečníků, ovšem poté to bylo opravdu mnohem rozsáhlejší seznam, byly to záležitosti byly to záležitosti mm, hlubšího, je, řekněme, trošku jednoduššího charakteru, to znamená různého, různých eh, různé hloubky, to znamená, to je záležitost, kterou jsme tam viděli, brali to opravdu mážně. A rovněž jsem si přečetla zprávu paní Trupel, podobně jako kolegové, protože uh, nám to bylo sděleno, oznámeno podobně mezi všemi těmi ostatními záležitostmi, ke kterým jsme měli přístup, k všem těm dalším prvkům, podnětům, které představovaly další vstupy do naší práce. Pokud je autorská práva, to je záležitost nesmírně komplikovaná, nesmírně složitá. Asi by k tomu mohl říci něco spíše žak, protože zde nejde pouze o aspekty které jsou specifické pro každou zemi, ale rovněž je to věc, která je zásadní pro naši budoucnost, pro kreativitu a tuto kreativitu nesmíme zablokovat. Další věc, o které bych velice stručně rád promluvil, je bod, na který poukázala, myslím, paní Šak, pokud ne, já to, já to alespoň takhle vidím to jméno. To znamená ten, ta, ten ekonomický potenciál, který je s tím spojený. To je záležitost, které jsme se zatím nevěnovali. Ovšem tento potenciál, my už jsme vlastně u toho oběda se trošku tomu věnovali a máme pocit, že jsou zde hm, rozsáhlé možnosti, které bychom mohli rovněž vzít potaz, to znamená návratnost těchto investic, pokud budeme schopni využít těch podnikatelských schopností v Evropě. Pan Boris, audiovizuální obsah. Ano, tomu jsme se věnovali v průběhu oběda a někteří opravdu účastníci velice takovým naléhavým způsobem se věnovali tomuto tématu. A nyní ti skuteční sá, ti skuteční uh, osvícení. Mí kolegové by mohli odpovědět. Dobře, tak poprosíme vaši kolegyni. Prosím, máte slovo. Já bych ráda řekla něco k té audiovizuální otázce. Ten pocit, že Europeana není kompetentní za tuto oblast, pochází z toho, že veškerá audiovizuální díla vznikla buď v 20. století nebo později. Ta technologie prostě dříve k dispozici nebyla. Takže nebylo možné něco takového zaznamenat a mít to v archívech jako kulturní dědictví. A přesně tam jsme u toho velkého tématu autorských práv. Právě e, u audiovizuálních díl máme celou řadu osiřelých díl, e, celou řadu díl, kde je velice obtížné zjistit práva veškerých, které je mají a objasnit, kdo jaká práva má. Takže to je přesně příklad pro to, jak důležité obě dvě věci jsou jednak ty obsahy a jednak to objasnění, jakým způsobem budeme postupovat v procesu vyjasňování práv. A to nejožavější téma je, a myslím si, že ještě obtížnější než otázka financování, je opravdu otázka těch práv u osiřelých děl. A to z veškerých oblastí a proto bych eh, velice eh, ráda tedy se chopila to, co řekl Molis Levy a dávám slovo panu Žáku Dedekerovi. Děkuji za slovo. My se snažíme opravdu. Snažíme se tu ty, ty různé problematiky, jak si, si zorganizovat všechny ty problematiky, které jsou spojeny s tímto tématem. Boris Levy už o tom hovořil, jsou to složitá témata, ale zároveň jsou to nové záležitosti, já mám pocit, že v podstatě u vás jste ve vašem výboru, ve vašem výboru v, pro kulturní záležitosti mm, jsme, jste si asi nemysleli, že by tyto otázky byly položeny s takovou naléhavostí. Ovšem je to spojeno i s tou technologickou dimenzí, která nás nutí k tomuto postoji. To znamená, jak si čelit problémům, které jsme zametali dlouhou dobu pod stůl, pod koberec, třeba harmonizace, harmonizace toho systému, pokud jde o autorská práva. Všichni víme, že různé členské země mají různou legislativu v tomto ohledu, různé, různá pravidla, předpisy. Ovšem zdá se, že prostřednictvím internetu, tím, jak se boří hranice, už prostě nemůžeme být spokojeni pouze s jakousi kohabitací nebo koexistencí těchto systémů, pouze v nějaké teritoriální omezení. Já si myslím, že pravda nám konečně um, se ukázala v plné síle. Samozřejmě na všech úrovních v Evropě se to musíme věnovat. My jsme pouze takovým informátorem, drobným příspěvkem, nemáme moc výhod, možná spíš takovou tu záležitost, která se týká toho každodenního života, tím, že se každodenně setkáme s touto problematikou v našich, eh, v naší profesi, ovšem spíše to bude na vaší straně a na straně Rady ministrů, kde dojde k těm rozhodnutím. Boris to, myslím, vysvětlil velice dobře. Rada ministrů, ano, velice příjemně nás překvapili. Byli to lidé, kteří tam nebyli pouze proto, aby s námi poobědvali, byli to lidi, kteří opravdu měli zájem, chtěli slyšet všechno to, co komisařka předložila, naslouchali, mm, vystupovali, bylo to, bylo tam vidět podobně s takovým tím zájmem, se kterým jsme se setkali i u vás, s těmi poznatky. Je to problematika, která se, mm, která se jich dotýká. To znamená, že je to něco, právě co bychom měli řešit zde i u vás ve vašem hemisíklu, tak aby výbor pro kulturu Evropského parlamentu jednoho dne opravdu si uvědomil, že řeší výzvy zásadního charakteru pro současnost i pro budoucí společnost v Evropě. To je pro vás obrovská šance více než pro nás ta možnost vystoupit, vyjádřit se, debaty se proběhnou. Samozřejmě dojde k určitým kontradikcím, různým protiargumentům, pokud jde o postoj k některým záležitostem v oblasti autorských práv. Ovšem všechno to bude nesmírně zajímavé, zajímavá debata a uvidíme, jakým způsobem se budou upravovat a měnit tyto názory. Ještě na doplňující otázka od paní Trypel. Vy jste opět zopakoval, že vše toto je velký konflikt a že před sebou máme celou řadu napínavých debat, ale my už je vedeme o tomto tématu rok a půl a mé očekávání na vás bylo to, abyste nám představil alespoň různé možné scénáře, obce, kde my bychom potom na základě jasných textů si mohli rozmyslet, kterým směrem se chceme vydat. Já opakuji, ta ústřední otázka je toto. Mají má mít osiřelá díla výjimku z ochrany autorských práv a má se to na celoevropské úrovni harmonizovat, či má tam to právo zůstat a máme se posunout směrem k modelům, že autoři budou odpovědajícím způsobem odměněni. Jedna, jeden směr je, že budeme mít generální výjimku a to je skvělý ekonomický potenciál, Druhá věc je, že není možné se vzdát koncepce eh, ochrany duševního vlastnictví a to bude ze dlouhodobého i střednědobého hlediska problém pro evropský průmysl, takže my si musíme opravdu rozmyslet, jak k tomu přistoupíme a já vás prosím, abyste vy jako výsledek vašich zajímavých debat nám jmenovali alespoň několik možných scénářů, o kterých pak budeme moct konkrétně diskutovat. My dobře víme, že je to velká výzva, velký problém, to již víme dlouhou dobu. Děkuji. Samozřejmě nám je také jasné, že naši tři experti ještě nedospěli nakonec svých debat a své práce, ještě nedospěli k tomu moudrému bodu, já doufám, že k němu dospějí. Já, když hovořím, nebo myslím na copyright, nejsem právnička, tak je to v podstatě kvadratura kruhu. Když hovořím s jedním spisovatelem, tak říká, není to důležité. Pro mě je důležité, abych byl na internetu. Ano, takovýto spisovatelé dnes jsou. A já si myslím, že paní Šáke se to určitě líbit bude. Podle mě je to hrozné ale když se chce někdo proslavit, tak je to samozřejmě ta jeho nejlepší platforma, ale pokud si chce spisovatel eh, také vydělat, tak samozřejmě je třeba nalézat jiná řešení. Je to obtížné, to vím. Je důležité nalézt nějakou cestu tři králové z Betléma cestu nalezli, takže já vás prosím, eh, snažte se, vynasnažte se, tak abyste na konci dovolené, vaší zimní dovolené na sněhu, nalezli tolik moudrosti, abyste nám mohli v lednu či v únoru podat zprávu a ukázat možnou cestu. Protože vy budete jakýmsi základem i pana kolega Barnie. I pan komisař Barnier musí předložit směrnici, která se bude copyrightu týkat, nejenom paní Vasiliu. A ta musí vypadat tak, aby zohlednila i naše požadavky. Nechci to prodlužovat. Milá Helgo, ty odpověď nemáš. E, ty si chci ještě tedy říci, že dobře víme, že experti nám dnes odpovědět nemohou. My vám přejeme mnoho úspěchů v rámci vaší práce během příštích týdnů a doufáme, že na začátku příští roku budeme moci počítat s vaší odpovědí. Děkuji kolegům, že se chopili tohoto úkolu a já jsem si jistá, že oni dojdou k alespoň do jisté míry uspokojivému výsledku. Uspokojit každého prostě nelze, to je mi jasné. Takže ještě jednou děkuji a nyní se dostáváme eh, pokud budete chtít, zůstaňte mezi námi. Pokud máte jiné závazky, samozřejmě můžete sál nyní opustit. My se dostáváme k bodu 7 na pořadu jednání a já jsem velice ráda, že zde mohu přivítat eh, místo předsedkyní komise, paní komisařku Nelly Kroesovou. My jsme s ní již několikrát v tomto roce hovořili. Ráda bych jí i hned předala slovo. Ona dobře ví, eh, kde je náš problém. Já jsem s ní již o tom hovořila osobně a doufám, že nám během další čtvrt hodinky vysvětlí, co plánuje v oblasti digitální agenty a samozřejmě, co plánuje v oblasti politiky frekvencí, což je velice důležité téma. Prosím, Miláneli, máte slovo. Děkuji, Doris. Uh, let me start by thanking you, the, and especially the committee and all those who are interested in uh... Děkuji, děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala za eh, pozvání a za to, že se váš výbor tak opravdu zajímá o digitální agendu, o náš program v této oblasti. Jistě, že vás nepřekvapí to, že mě tato oblast velice zajímá, vaše práce, vždycky si čtu zprávy ohledně vašich iniciativ, zapadá to do mého portfolia a samozřejmě to jsou věci, o kterých jsme hovořili na bilaterální úrovni, to znamená, řekněme, ten systém duálního vysílacího systému v digitální oblasti, to znamená, i to všechno jsem řešila a rovněž i pokud jde o frekvence. Měli jsme možnost představit už ty digitální agendu. Hovořili jsme o tom, že je to nesmírně ambiciozní, ovšem je to teda digitální agenda pro Evropu, je to program, který jsme představili. A samozřejmě, že je to součást strategie pro rok 2020, to znamená, že to zapadá do této oblasti a je to jednou z výzev. Dneska bych ráda hovořila o těch prvních prováděcích opatřeních v rámci digitální agendy, kterou jsme navedli tento rok. Budu hovořit o širokopásmové komunikaci a zároveň o politice pro rádiové spektrum, pro rádiové frekvence. Zároveň si s vámi vyměnit názory u těch hlavních iniciativ, které nás čekají v oblasti digitální agendy pro 2011. Všichni jistě souhlasíme s tím, že Přístup k rychlému internetu pro všechny bude hrát zásadní roli v oblasti ekonomické obnovy a že bude představovat platformu, která bude podporovat in, inovace v rámci ekonomiky a zároveň sníží digitální propast. Jsem si vědomá toho, že je ve hře toho mnohem více. To znamená, nehovoříme pouze o ekonomice, nehovoříme pouze o snižování nebo překlenování té digitální propasti. Hovoříme zde o půl miliardě lidí v Evropě a o tom, jakým způsobem by mohli být zapojeni právě v té, do této oblasti. Širokopásmová komunikace je součástí širokopásmového balíčku, který přijala Evropská komise na základě těch tří návrhů, například eh, nová generace přístupu, program rádiového spektra a širokopásmová komunikace. Toto sdělení uznává důležité, důležitost investic, které budeme potřebovat pro rychlou infrastrukturu, její zapojení v Evropě a samozřejmě já budu potřebovat váš, vaši podporu, protože abychom mohli dosáhnout výsledku v této oblasti. Začneme se širokopásmovou komunikací. Pokud se nám to nepovede, a to první část toho balíčku, tak to bude obrovský problém. To znamená, že to vytváří určitý rámec pro všechny zúčastněné strany, to znamená soukromý sektor, členské státy, regionální, místní orgány. Všechny tyto složky musí spolupracovat s námi tak, abychom dosáhli stanovených cílů. To znamená cílů v oblasti digitální agendy a zároveň dostat našim závazkům, které máme vůči Evropskému parlamentu. Čtyři kroky, které navrhujeme národní státy. Členské státy musí vytvořit národní širokopásmové plány. To je zásadní, to je věc, o které hovoříme a o které informujeme. Pokud jde o druhou záležitost, náklady na eh, investice do širokopásmové infrastruktury, to bychom neměli brát jak zaběrnou minci, pokud budeme úspěšní a pokud budou členské státy úspěšní, na to nesmíme zapomínat. To znamená to plánování, územní plánování, jiné infrastruktury budou důležité pro to, aby tato oblast eh, byla pokrytá. To si myslím, že by mohlo znamenat veliký rozdíl. Třetí oblast je využívání strukturálních fondů, fondů pro rozvoj venkova, to znamená evropských fondů a měli bychom jisté zde poskytovat dostatek informací o možnostech. Proto jsem byla velice ráda, když jste zde ve Ruském parlamentu parlamentu zorganizovali tu akci se všemi zúčastněnými stranami, protože nejde pouze o to, že my nebo kdokoliv vám něco předloží na stříbrném talíři a řekne toto už je prostě hotovo, to mám tady, předkládáme. Ne, ne, ne, členské státy, různé organizace místního charakteru, regionálního charakteru, všichni by si měli vytvořit své vlastní plány, business plány a poté se mm, to s námi prodiskutovat a pokud to bude business plán, který je smysluplný, tak vás mohu ujistit, že to padne na živnou půdu. Pokud jde o širokopásmovou infrastrukturu, investice, rozšiřování internetu je velice důležité, aby business plány byly k dispozici i právě pro tyto typy investic. Zároveň očekáváme větší investice do širokopásmové infrastruktury, což bychom měli posílit i investicemi Evropské investiční banky. My jsme s nimi v kontaktu já vím, že vy rovněž občas diskutujete tyto možnosti finančních prostředků i jiných finančních nástrojů, takže prosím nevzdávat se, už jsem o tom hovořila nedávno v Evropském parlamentu, občas i ty drobné příležitosti, drobné malé plány mohou být nesmírně stimulující. Ratlan, o tom jsem se zmínila, kde ta vesnička v podstatě byla poslední na seznamu, pokud jde o investice do širokopásmové infrastruktury, internetu a najednou byli schopni dát dohromady 40 tisíc eur, na, které položili na stůl, vytvořili si svou vlastní společnost a takovou opravdu bych řekla největší výzvou pro ně bylo, nebo, nebo teda řekla bych, že to nejšarmantnější na svém řešení bylo, že byly třikrát rychlejší, pokud je o rychlost internetu, než řekněme někde v Londýně. Čili opravdu nečekejme, nečekejme se založenýma rukama a snažme se získávat i tyto možnosti v rámci finančních nástrojů. Samozřejmě, že bezdrátový, bezdrátové široko eh, pásmové připojení by mělo být eh, více k dispozici. Dále je to ten program rádiového spektra či frekvence, k tomu se ještě budu vracet. My jsme navrhli mm, tento program, to, to, tohoto rozhodnutí, které představuje první společný rámec strategického plánování harmonizace spektra a cílem je samozřejmě posílit společný trh v rámci elektronické komunikace a podporovat jiné důležité politiky Evropské unie, jakož je životní prostředí či doprava, zdravotnictví a tak dále. Spektrum či frekvence jsou nedostatkovým zbožím a my jsme si toho vědomí, musíme zvažovat všechny stávající potenciální využití v tomto ohledu a to nediskriminačním způsobem a maximalizovat nejenom ekonomické, ale i sociálně kulturní dopady služeb, která využívají tohoto rádiového spektra. Čili to je takové netradiční, kreativní uvažování, to znamená nevyužívat pouze to, co jsme měli v minulosti, ale tak nějak v podstatě nediskriminačním způsobem využívat veškerý potenciál, který zde před námi leží. A já osobně, a to je něco, co bych ráda zdůraznila. Neměli bychom vytvořit nějaký, nějaké umělé, umělou propas mezi využitím spektra pro distribuci obsahu, jakože širokopásmové využití a bezdrátové připojení. To bychom neměli dopustit. Naopak já osobně vidím obrovský potenciál synergie mezi oběma těmito možnostmi Především veškeré důkazy jasně poukazují na to, že bychom mohli zajistit ambiciozní rozvoj digitální televize, digitálního televizního vysílání a rovněž kapacitu pro bezdrátové širokopásmové využívání. A širokopásmový přístup k internetu rovněž představuje obrovskou kulturní a sociální hodnotu. Bezdrátový přístup zároveň hraje velice specifickou roli v těch oblastech, kde takový přístup není k dispozici. Čili ano, vím, že jsou zde obavy. Já samozřejmě nejsem a naivní. a netvr, ne, ne, ne, net, samozřejmě jsem si toho vědomá, že by to mohlo představovat určitou intervenci, pokud jde o, o vysílání kabelové televize. My už jsme o tom hovořili, paní předsedající. Já s tím souhlasím. Já vím, že máte pravdu to je věc, kterou musíme vzít v potaz. A to je právě důvod, proč komise požádala všechny relevantní technické orgány, aby na tom pracovali. Tvrděna pracovali. Já zatím nemám k dispozici konečné výsledky této práce, jsou tam odborníci, kteří se tomu technicky věnují a já jsem si vědomá toho, nebo pochopila jsem to tak, že by mohlo dojít k určité dohodě mezi všemi zainteresovanými stranami, aby pokročili v této oblasti, vytvořili lepší standardy do budoucna a zároveň, aby měli k dispozici určité techniky, které by to usnadnily, čili to je ten hlavní signál, se kterým jsem vám který se vám chtěla přinést. Pokud to bude potvrzeno, tak bude naší povinností zajistit to, aby tyto nové standardy, nové techniky, které jsou k dispozici, aby byly implementovány a samozřejmě předtím, než dojde k masovému využívání bezdrátových služeb a zařízení. Komise monitoruje dopad ehm, toho, toho, tohoto nového širokopásmového využívání i na um, například bezdrátové mikrofony, jiné služby a tak dále. Čili i to spadá do naší odpovědnosti. Pokud je o náš návrh, a nyní hovořím o spektru, o rádiovém spektru, my zdůrazňujeme kulturní a ekonomický dopad a důležitost těchto služeb naším cílem je nejenom chránit tyto hodnotné služby, ale zároveň zajistit jejich rozvoj do budoucna protože jsou to nesmírně důležité služby pro vytvoření bohatého obsahu mediálního a zároveň, aby ty budoucí datové dálnice byly atraktivnější, pokud jde o poskytování kulturního obsahu. Z praktického hlediska jsou členské státy nejlépe umístěny proto, aby reagovaly na záležitosti bezdrátových mikrofonových, mikrofonové problematiky, protože na té národní úrovni je větší diverzita, ovšem my nejsme, jak si nestojíme stojíme mimo jako pozorovatelé, my jsme zapojeni do celého procesu a já jsem v tomto ohledu zaangažována a budu se snažit s vámi spolupracovat. 29 eh, října jsme měli workshop všech zúčastněných stran, který nám umožnil identifikovat všechny dlouhodobé možnosti pro zlepšení jednotného trhu pro poskytování tohoto zařízení a služeb a my budeme toto úsilí postupovat tímto směrem. Pokud jde o spektrum, musíme si uvědomit to, že i když pokud toto spektrum se zaměřuje na určité priority, je to program rozsáhlý, který poběží pět let, to znamená tato politika, kterou poskytujeme v oblasti rádiového spektra či frekvence. Proto budeme schopni dosáhnout, proto si myslím, že budeme schopni dosáhnout všech stanovených cílů pouze na základě spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Samozřejmě vždycky začínám tím, že jmenuji Evropský parlament, ne protože se vám snažím nějak vychotit, ale vím, jakou máte, jaké máte pravomoci. Členské státy samozřejmě odvě, jednotlivá odvětví, průmysl a samozřejmě zástupci uživatelských komunit. To znamená opravdu, to jsou všechny zúčastněné strany, se kterými musíme spolupracovat a já se nesmírně těším na to, že budu schopna využít i vaší podpory v těchto důležitých programech. Rovněž jsem se zmínila o tom, že budu hovořit o pracovním programu pro 2011, alespoň těch hlavních směrech, ne nějak detailně, ovšem ty hlavní směry, které nás čekají v příštím roce. Já se zaměřím jenom na ty nejdůležitější záležitosti, to znamená netová neutralita, neutralita sítě, to je zásadní, to znamená veřejné konsultace, které byly ukončeny 30. září a všechny odpovědi už jsme publikovali online společně s prvním hodnocením Evropské komise. Minulý týden jsme měli společný summit s vámi zde i s Evropským parlamentem. Vyslechli jsme si všechny eh, názory účastníků, debatu, která se dotýkala budoucího rozvoje. Já jsem byla nesmírně potěšená rozsahem této diskuze. A nyní, jak vypadá ta celá situace, udělám si určité hodnocení a předložím to i Evropskému parlamentu, co možná nejdříve. Když hovoříme o eh, regulaci v oblasti telekomu, nařízení, budeme muset shodnotit, to není poprvé, co se o tom zmiňuji, dopad a, na, a následky roamingové, roamingových nařízení a poskytneme vám o, o tom informace. Zároveň budeme muset prodiskutovat to, co nás čeká v oblasti například poskytování univerzálních služeb v oblasti elektronické komunikace v rámci balíčku pro telekom, toho telekomunikačního balíčku, to je jedna z otevřených zatím záležitostí. Očekává se, že koncem příštího roku budeme schopni představit určitě legislativní návrh. Budeme vás informovat společně i radu o opětovném využívání informací z veřejného sektoru, tak jak, tak jak bylo eh, už oznámeno 7. září našim předsedou komise, vašemu předsedovi Evropskému parlamentu a doufáme, eh, že to bude mít rozsáhlý dopad na tuto oblast. Zároveň budeme hovořit i o možnosti mm, dostupnosti webu, protože eh, Evropská Mm, digitální agenda znamená, že všichni musí být zapojeni z toho těžit, to znamená i lidé s postižením a tak dále. Bude to mít totiž dopad na sociální inkluzi, začlenování a musíme zajistit to, že revoluce, internetová revoluce je zde opravdu pro všechny, pro nás, pro všechny, že se budeme moci zúčastnit všichni. To znamená, že se budeme snažit, aby tyto standardy byly mandatorní, povinné pro, pro veřejné um, stránky a budeme se samozřejmě zabývat ostatními oblastmi, které by měly zvýšit eh, tuto nebo rozšířit tuto oblast. Hovořili jsme o tom nedávno za komisi. No, ale budeme revidovat eh, i standardy, které se dotýkají mandatorních standardů pro přístup k veřejným stránkám a rovněž i zařízení, které jsou spojená s informačními technologiemi. Já vám předložím podrobnější informace na naší další schůzce. Toto byly pouze některé z hlavních bodů, o kterých jsem vás chtěla informovat. Samozřejmě, že se těším na, vaši první, na vaše první reakce. Dneska ráno proběhla Rada pro vzdělávání, kulturu a mládež. Ministři přijali eh, například i závěry v oblasti filmového dědictví, evropského filmového dědictví. To by mělo zvýšit povědomí o našem evropském dědictví v oblasti filmu. Mm, Usnáváme v těchto závěrech především duševní vlastnictví práva v této oblasti, rámec, který by poskytl určitou právní jistotu, která by umožnila institucím v této oblasti provádět mm, aktivity v oblasti ochrany, obnovy a i přístupu k těmto uchovávaným dílům, která jsou nesmírně důležitá pro celou Evropu. A zároveň chceme, aby členské státy zajistily to, aby instituce, které se zabývají touto oblastí, rovněž těžily z těchto práv, pokud jde o využívání a ochranu těchto práv. Ta, a nekomerčního využívání filmu, tak jak je to poskytováno i na základě podpory regionálních a národních fondů. A my jsme měli velice zajímavou, my se snažíme opravdu e, vést takovou zajímavou debatu i o prioritách členských států v této oblasti a zároveň propojit tyto diskuze se všemi institucemi, které jsou zapojeny do tohoto filmového dědictví na národní a evropské úrovni. Potom probíhal i ten pracovní oběd a vy jste si tam rovněž měli možnost vyměnit názory s tím výborem moudrých. Tak důvěrně bych vám mohla říci, že mě fascinuje to, že tři z těchto významných lidí jsou ochotní vědomat, věnovat tolik času, energie a úsilí této konkrétní problematice. My víme, že my jsme vybrali tři z těchto lidí. Byla to nějaká skupina zúčastněných stran, byla to v podstatě skupina lidí s takovým otevřeným, kreativním, neortodoxním přístupem. Jsou, opravdu se projeví jako veliký nadšenci, nesmírně aktivně nám pomáhají, a využívají veškeré možnosti různých slyšení, komunikačních možností, vystupují, setkávají se s vámi, s ministry a tak dále. Já navrhuji a samozřejmě mé informace jsou stejné jako vaše. Informace po této schůzce, já samozřejmě vidím, že práce jejich výboru zatím ještě nebyla plně finalizována, ovšem nebyla úplně dokončena, ovšem dělají všechno pro to, aby připravili tu závěrečnou zprávu z výstupy, která by mohla být a doufejme i bude důležitým vstupem pro všechny naše aktivity, které se dotýkají digitalizace do budoucna, Europeány. Já doufám, že budou mít dostatek času pro to, aby dokončili cel, ucelenou práci, poskytli ucelenou práci, aby tam byly pouze nějaké vybrané body, čili o tom jsme hovořili samozřejmě nejenom v průběhu oběda, ale i toho formálního setkání s ministry. A já osobně jsem rovněž nadšeně vnímala to, že ty hlavní body si vzali všichni za své. Vy možná řeknete, že to je že to nepřekvapí, protože je zde tolik zásadních bodů, které jsou ve hře. Ovšem, i přesto když hovoříme o radě, a já samozřejmě jsem měla určité zkušenosti v minulosti, to zrovna není možná přístup, který bychom mohli očekávat, čili v tomto ohledu to je něco, kde očekávám, že se nám povede dosáhnout určitého pokroku. Děkujeme, Neli. To opravdu bylo pokrytí rozsáhlých témat. Nyní se přihlásil o slovo několik kolegů. Jako první má slovo paní zpravodajka pro ten politický program, který se týká spektra. Prosím, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařce za skvělý obšírný přehled, který nám nyní poskytla já, jakožto navrhovatelka stanoviska za výbor pro kulturu a vzdělávání, se tedy omezím na problematiku radiového spektra. Já chci říci, že se shodneme jistě na tom, že Další vybudování širokopásmovní struktur je důležité nejen z ekonomického hlediska, ale také z hlediska přístupu k informacím, tedy kulturní a sociální účasti na společnosti. Myslím si, že na tom se shodneme a o tom jistě není sporu. Velice mě potěšila vaše výpověď, že chcete rozhodně zabránit tomu, aby došlo k umělému rozdělení mezi internetem a klasickým, eh, klasickou televizí. Chci říct si pouze, že když se podívám na to, co komise předložila k programu radiového spektra, tak nejsem příliš optimistická. Spíše na mě padají obavy, protože právě v oblasti televize se zdá, že tato oblast přijde trochu zkrátka. Komise sice říká, že je ochotná zvážit to, že poskytne další frekvence nad to pásmo 800, ale přesto mám velkou obavy, že v podstatě jde o to, vyjmout z toho klasické radiové vysílání a my dobře víme, od mnoha radiových a televizních společností, ať už veřejnoprávních či soukromých, které jsou důležitou součástí naší kulturní rozmanitosti a mediální rozmanitosti. Víme od nich, že oni prostě takovéto frekvence z dlouhodobého hlediska potřebují. V Německu máme rady rozhlasové a televizní společnosti, které investovaly mnoho peněz do DVBT, a nyní zjišťují, že investovali v podstatě zbytečně. Rovněž víme, že ve Francii hraje um, to pozemní rozšiřování mnohem Eh, to terestrální rozširování mnohem důležitější úlohu než ostatní způsoby. A když se podíváme na to, co máme v telekomunikačním balíčku, totiž, že nám jde o pluralitu projevů, o rozmanitnost, že je důležitá neutralita sítí, tak si musíme položit otázku, zda bychom neměli vytvořit, když ne ochranný prostor, za bychom neměli zajistit, aby rozhlasové a te- te- televizní vysílání mohlo být rozšiřováno i terestrálním způsobem, aby tam nehrála úlohu pouze ta ekonomická užitkovost, takže je důležité, aby i nadále bylo možné terestrálně by rozšiřovat rozhlasové a televize, televizní vysílání v Evropě, aby nedošlo k tomu rozdělení, o kterém jste hovořila. Vy jste říkala, že členské státy by si měly ponechat jisté kompetence, ano, s tím souhlasím, protože máme rozdílné situace v členských státech a to vede k tomu, že je třeba určitá míra samostatnosti, samozřejmě v koordinovaném rámci. Ale i zde mám dojem, že ten program pro radiová spektra v podstatě dává komisi více kompetencí a e, odejímá je členským státům v oblasti frekvenční politiky. A poslední věc, to je ta otázka překrývání frekvencí, kde si musíme opravdu dát pozor na to, aby nedocházelo k tomu, že jedna frek- jedny frekvence ruší druhé a musíme si zvážit, jak zde budeme používat princip toho zapříčinitele nebo původce i zde potřebujeme v návrhu směrnice lepší vyjasnění, aby byla lepší právní jistota pro subjekty, kterých se to týká. A ono se to týká také možných finančních kompenzací pro nové investice, protože právě oblast kulturní rozmanitosti musí být v tom programu pro rádiové spektrum více zdůrazněna než ta hospodářská užitkovost, která je sice pro nás pro všechny důležitá, ale to druhé nesmíme, eh, na to nesmíme jaksi zapomínat. Děkuji. Mluvíš mi ze srdce, já jsem to již privátně soukromně sdělila paní komisařce. Myslím si, že jsme se zde sešli, protože chceme bojovat za kulturní rozmanitost. A problém je i v tom, že například dnes výrobci mikrofonů již mají rozhodnutí komise a již ne, nevyrábí, protože říkají, že vyrábí pouze do skladu a pak se to vyhodí, že budou potom muset vyrábět jiné přístroje, takže to není dobrá cesta, musíme být opatrní, abychom nenaškodili příliš. Takže pozor, a doufám, že to povede k výsledkům a jakožto další má kolegyně Terhajn. Děkuji. Chtěla bych nejdříve poděkovat paní komisařce, že dnes zavítala mezi nás do kulturního výboru a že je ochotná si vysklednout naše dotazy a zodpovědět je a vnést do debat na komisi podněty z našeho výboru, protože si myslím, že je velice důležité, abychom téma digitální agenta neviděli pouze z perspektivy technické a ekonomické, ale hlavně také z perspektivy kulturního významu tohoto média. Petr Kamerevald mi také hovořil z, z duše, eh, podporuji tím paní předsedkyni, protože to je také důležitý aspekt a Eh, proto chci položit v tomto kontextu ještě jednu otázku. Rozvoj spektra komunikační služby, služby přenosu dat, mobilní cesta, tímto způsobem to rozšířit. To jsou argumenty, které často padají a často slíkáme, že zejména na venkově je důležité zajistit širokopásmové eh, řešení. Já se tedy ptám, zda je dobré, aby to šlo pouze cestou mobilních sítí. To široké pásmo na venkově, za to vůbec stačí ze středně a dlouhodobého hlediska, protože již nyní máme problémy s množstvím dat, která jsou přenášena přes ty sítě. A možnosti spektra dnes prostě nejsou takové, že je opravdu možné přenášet velké datové objemy přes mobilní systémy. A toto by vedlo k dalšímu znevýhodnění zejména venkovských oblastí, které potom by byli pouze odkázáni na například radiové sítě. A já vím, že komise se tím zabývá a že se snaží právě pro oblast venkova rozvinout nové programy zjednodušení, tak například, aby tam bylo dostupné skleněné vlákno a proto se chci zeptat konkrétně, jak to vypadá s těmi debatami o, novému, o novém směrování strukturální politiky po roce 2013 a hlavně jak to vypadá s financemi, které budou či nebudou diskozici a jaké náklady podle vás má výstavba Eh, jednak eh, mobilního širokopásmového spredba a jednak frekvenční politiky a jakou podporu potřebujeme z evropské strany, tak aby občané a občanky právě na venkově měli přístup k širokopásmovým službám tak aby se mohli podílet na společenském životě nebo i na životě ekonomickém. Jak tedy odhadujete ty náklady, v jaké výši budou a jak vidíte tedy budoucnost podpory ze strukturálních zdrojů? a do jaké míry, abyste to již naznačila, do jaké míry máte kooperaci s národní a regionální úrovní při vypracovávání a realizaci programu. Existují tam již konkrétní představy, představy, jak eh, se to realizuje z finančního hlediska, protože kultura je velice důležitá, ale samozřejmě musíme vždy zohlednit, zda je to ufinancovatelné. Jak to vypadá s tím financováním? A další otázka je velice důležitá. Je to téma neutralita sítí. Vy jste se o tom krátce zmínila. Já bych si přála několik doplnění. Jak se budoucno, komise chce v budoucnu zajistit to, aby v členských státech byl zajištěn nediskriminovaný, nediskriminační přístup k internetu? Protože z hlediska našeho výboru je velice důležité, aby internet byl prostorem, který mají k dispozici všichni spravedlivě a aby zde měli přístup také všichni poskytovatelé, spravedlivý přístup. A zejména tím myslím na malé poskytovatele obsahů, které, kteří zajišťují kulturní rozmanitost v Evropě. Mám také na mysli vzdělávací oblast zde by bylo důležité přijít s podněty a nabídkami. Není možné znevýhodnit malé poskytovatele a jak si zvýhodnit velké poskytovatele, kteří si takto budou moci vybudovat eh, mnohem lepší postoj a budou mít kompetitivní výhodu oproti těm malým. Já si myslím, že je opravdu důležité, aby jsme měli naprosto spravedlivý přístup, aby nedocházelo k diskriminaci. Dále si musíme rozmyslet, jak budeme financovat rozvoj sítí. Ale ne tak, aby docházelo k tomu, že se budou samofinancovat velký poskytovatelé, protože to by pouze posílilo oligopolní struktury v internety, které se již rozvíjejí v určitých oblastech. Takže já doufám, že říká paní předsedkyně, tlumočnici, zvládli tempo řečnice a dám e, nyní slovo paní Tripoleva, další německé poslankyni. Děkuji, Doris. Já jsem se rozhodla, že budu hovořit anglicky. Uh, Mrs. Commissioner Cruz, um, Já bych chtěla poděkovat paní komisařce, takže děkuji paní Cruz Já bych také chtěla podotknout, že i naši zástupci našeho výboru pro kulturu udělali kus práce. V prvním vystoupení zde ve výboru se hovořilo o telekomunikační politice a bylo zde řešeno, že je nutné nalézt rovnováhu mezi ekonomickými, kulturními a sociálními zájmy. Nyní jsem si vyslechla to, co říkala o radiovém spektru. Ale z mého pohledu zde paní komisařka zapomněla říci to, co parlament podnikl s balíčkem o telekomunikacích. My jsme měli celou řadu pod... pozměňovacích návrhů k tomuto balíčku o telekomunikačních službách a já bych vám chtěla připomenout, že je zapotřebí to brát vážně, protože není dobré pokaždé začínat od nuly. to, co jsme udělali, ta práce, kterou jsme udělali, tak byla míněna velmi vážně a já bych tedy chtěla toto připomenout. Když nám říkáte, že chcete dosáhnout eh, rovnováhy, tak eh, myslím, že byste to skutečně měla brát vážně, protože eh, skutečně nás zajímá ten ekonomický úspěch, ale když hovoříme o tomto odvětví, také hovoříme i o jiných odvětvích, nejenom o hospodářské soutěži či o ekonomice. Proto není nutné opakovat to, co řekli moji kolegové. Já plně souhlasím s tím, co řekli. Další otázka je, jakým způsobem monitorovat všechny tyto otázky spojené s internetem. Není žádným tajemstvím, že v tomto výboru, zvláště mezi vámi a dalšími členy, existují různé koncepce týkající se rozvoje jednotného digitálního trhu a ekonomickými aspekty. A na druhou stranu jsou zde také aspekty týkající se ochrany autorských práv s novými formami kreativní tvorby, jaké by mohla, jaká by mohla být možná řešení. Mohla byste nás informovat o různých možnostech, o kterých se hovoří v komisi? My bychom vám byli vděční. Děkuji. Děkuji, nyní pan Boris. Děkuji. Rád bych podpořil paní komisařku v tomto směru, tomu přístupu k širokopásmovým službám. Musím říci, že příští rok budeme diskutovat o politice soudržnosti. A já jsem jednou ve svém regionu viděl, jak to všechno funguje s těmi strukturálními fondy a širokopásmovým internetem. Funguje to velice dobře. Díky, právě díky strukturálním fondům. ale často jsou problémy v tom posledním úseku. Podniky mají bohužel často problémy to realizovat. A ještě se chci vrátit k tomu, co řekla paní Triple. Kdo by měl vlastně vést tuto diskuzi? Komise nebo někdo jiný? Kdo by měl vyvíjet ty modely jednání, které jednak budou garantovat autorská práva a jednak zaručí odpovědící dialog s autory různých děl. Já si myslím, že od nápadu až po uskutečnění díla je to velice dlouhá cesta. Pak digitalizace filmů. V programu to v podstatě obsaženo ještě není, ale být by to tam mělo, protože nyní Evropa velice daleko, například od Ameriky, co se týče digitalizace kin a filmů. Nemůžeme každému v celé Evropě umožnit tento přístup, přístup k tomu veškerému kinematografickému bohatství. Takže bychom měli vytvořit tento digitální přístup k filmům v kinech a proto si myslím, že bychom měli se podívat na tu finanční podporu, také na překlady do všech jazyků, že by to mělo být možné. Například díky Evropské investiční bance. Ale to by bylo opravdu přímé přenášení kultury směrem k občanům. Děkuji. To se týká programu média a ne ani tak portfolia paní komisařky ale samozřejmě je dobré, když se o to budou zajímat dva komisaři a budou za to bojovat společně. Posledním řečníkem je náš kolega Lothar Bisky. Děkuji, paní komisařko, za informace které se nám poskytla širokopásmový internet, je samozřejmě budoucností evropské kultury a vy rozhodujete o více věcích než ministře kultury. Ale já bych zde chtěl vědět jednu věc, chtěl bych vědět, jak to vidíte, a to, jsou, to je rozvíjení komunikativních kompetencí. My máme problém ve všech dokumentech, že se to nějakým způsobem zohledňuje a já vidím například v vzdělávání učitelů takovou velkou záhadu, takovou otázku, ale my jsme vlastně kulturní výbor a vzděláváním se tedy musíme zabývat, tak chci říct, že se divím, proč zde nemáme žádné vzdělávání učitelů v tom smyslu, aby rozvíjeli komunikativní kompetence. Ona je to tradice, například u těch audiovizuálních médií dobře vidíme, co je na plátně před námi, ale myslím si, že všem nám je jasné, že je důležité si uvědomit, že nové nepřináší pouze technika a technologie, ale také lidé, kteří to využívají, tak aby lidé měli, byli schopni se kriticky uh, zabývat těmito novými technologickými možnostmi. A já se tedy ptám, zda to odpovídajícím způsobem zohledňujete, či zda to pro vás není relevantní, zda si myslíte, že se to má vyřešit na národní úrovni. I to by byla možnost. Takže já se ptám na ty komunikativní kompetence. Děkuji. Prosím, další řečník. Velice stručně. Podobně jako kolegové, my hovoříme pouze jenom o těch o technologii, ale i o obsahu, to znamená, jak, je, jak zvolit tento obsah, jakým způsobem by mohli umělci přispět k této digitální agendě. A pokud jde o to přechodné období, to znamená, musíme dávat velikou pozornost, udělit i tomuto období, protože do roku 2020, nebo já nevím, za to není možná příliš brzo, možná, že ta agenda je příliš napjatá. To je jedna věc. A druhá, poslední záležitost, to znamená ty veřejné mediátéky, po, propojení, to znamená všechno to, jak je to propojeno i se vzdělávacím systémem, vzdělávat, no, no, nebo prostředním vzdělávání a tak dále. Děkujeme. Tím můžeme ukončit kolo otázek a poprosíme paní komisařku o odpovědi. Prosím, máte slovo. Paní Trupel, tam, to je, to je. Ona mi hodila rukavici. Pokud si jenom na setinu vteřiny myslíte, že Evropský parlament neberu vážně, nemohu souhlasit. To není pravda. Já sama jsem byla poslankyní Evropského parlamentu v minulosti. A myslím si, že jsem zvyklá na práci v Evropském parlamentu, beru vás vážně. To přece ale nemusí znamenat, že musíme spolu ve všem souhlasit. To přece nemá nic společného s tím, přístupem k vám. A nyní velice s velikým potěšením několik reakcí na problematiku, která je velice důležitá. Proto jsem nesmírně ráda, že k této příležitosti došlo. Spektrum. A to je, řekla bych, výzva, která se objeví jednou za život. Jsme právě my se ocitáme v této situaci, kdy tuto příležitost máme. A proto hovořím, ano, urychlit to je potřeba, protože já jsem si to tak jako sama trošku jak si zesumírovala to znamená širokopásmový balíček, implementace digitální agendy, spektrum, všichni by se měli zapojit ať už je to z důvodu kulturních, nebo hospodářských, nebo vzdělávacích, nebo zdravotnictví. Opravdu ze všech oblastí je důležité, abychom všichni si byli vědomi důležitosti využití této příležitosti. Samozřejmě, že je zásadní zjistit, zda tato nová příležitost, řekněme to spektrum, je dostatečná pro naše plánování. Je jasné, že jsme ambiciozní, všichni máme svůj vlastní přístup, ovšem je to ambiciozní program a je to program pro všechny. Pokud jde o spektrum pro širokopásmové připojení, my neplánujeme nějakou druhou digitální dividendu, dividendu. My, Evropská komise, alespoň v tom máme jasno, nemohu říci, že to tak bude navždy. a nevěřím nebo nevím, za to bude navždy, ovšem do budoucna tato není pouze, to nebude pokrývat pouze naše období fungování naší komise. Si myslím, že mohu říci, že to všechno představuje obrovskou příležitost. Samozřejmě, že to pozorujeme, monitorujeme, nemůžeme říci, že prostě to nebudeme nadále sledovat. Je velice důležité zajistit to, aby toto spektrum bylo využíváno efektivním, účinným způsobem. To je v souladu i s tím, co už jsem se řekla, ta otázka toho, zda to spektrum je dostatečné. Musíme využívat toto spektrum k užitku našich občanů i podniků tím nejúčinnějším způsobem. A nyní bezdrátové širokopásmové připojení, které představuje obrovskou příležitost pro obsah v oblasti kultury. Samozřejmě, že my zde spolupracujeme s odborníky, s profesionály, My jsme hovořili o té možnosti, zda by techničtí pracovníci našeho generálního ředitelství mm, neměli přijít mezi vás a předložit nějaké informace jistě. Myslím si, že budou s velikou radostí mezi vás přijdou a předloží vám eh, veškeré informace. Ovšem tyto skupiny a odborníci mi poskytují zatím informace, které já osobně vítám a doufám, že to tak bude i do budoucna. Pokud je o finanční dopady, to by mělo být v souladu s našimi stanovenými pravidly a zároveň je možná riskantní o tom nyní hovořit, protože ten problém prostě musíme tím či oným způsobem nějakým, nějak vyřešit. Pokud jde o filmy, já jsem na radě nedávno získala informace, o kterých jsem ani nevěděla. Kde kolega vysvětlil radě to, že pro malé, malá kina, aby, se, aby teda došlo ke digitalizaci, tam je asi 75 tisíc eur k dispozici. Tak si myslím, že by to řešení se mohlo najít na základě této částky. Já jsem opravdu v tomto ohledu mm, velice hovořím jasně, aby zde teda nebyly oběti tohoto procesu. Pokud je o venkov, bezdrátové napojení, to je bezdrátový přístup, to je pro našeho názoru často nejlepší řešení. Jistě, když se podíváte na pevné linky, tak to prostě ekonomicky není únosné. To neznamená, Ovšem, že by to měl být pouze jeden nástroj či jedno řešení, je zde několik možností, čili nejde pouze jenom o blast fiber, satelitní napojení nebo pozemní či pevné linky. Musíme zajistit to, a já jsem si to poznamenala, aby ti to občané, aby jsme na ně nezapomněli to v podstatě to je to, o čem jsem říkala. Každý Evropán musí mít možnost tohoto digitálního připojení. To znamená, všude by měla být síť k dispozici na venkově, tak aby tito lidé mohli mít přístup k těmto technologiím, čili tak, aby opravdu v každé situaci jsme měli dostatečné technologie, které by toto připojení umožnily. Jsou tam i oblasti, ve kterých bychom mohli využít strukturální pomoc nebo státní pomoc pro širokopásmové připojení. To, na, to nechci zapom- na to nemůžeme zapomínat. Neutralita sítě. To je fascinující. Já se budu opakovat, často o tom hovořím. To znamená ta otevřenost sítě. Nejprve si musíme nadefinovat, celou problematiku, protože jinak budeme hovořit různými jazyky. Ve srovnání se spojenými státy já nechci souhlasit s tím, že jsou v diametrálně odlišné situaci. Tam není, že tam není tolik konkurence. Já si myslím, že bychom měli spíše se zabývat naší situaci, kde ta konkurence existuje. Já Chci zajistit otevřený internet, tak aby naši spotřebitelé měli volbu, měli svobodnou volbu. To je ve hře podle mého názoru. To znamená komparativní, otevřená, transparentní řešení. To je podle mě zásadní. Tak, aby tato volba spotřebitele zůstala zachována. Ovšem musí být konsistentní. To znamená, ano, pokud to chceme dosáhnout, tak teda ta síť musí být otevřená. Ovšem nic není zadarmo. To znamená otevřený a neutrální, to <laughs> neznamená, že to přijde, jak si, že nám to spadne do klína. Samozřejmě, že to nebude zadarmo. Návrhy na spektrum berou v potaz i záležitosti z telekomunikačního balíčku a bylo by hloupé z mé strany, pokud bych si toho nebyla vědoma že to pro vás je zásadní a ovšem pro nás je to rovněž zásadní. To bylo něco, na čem jsme spolupracovali. Evropská komise převzala tyto pozměňovací návrhy, to znamená, že se nás to rovněž dotýká, je to rovněž naše dílo. A je to rovněž zmíněno i v našem balíčku. Já si myslím, že to je vcela jasně popsáno. Vysílání, vysílací možnosti, obrovské internet. My jsme si vědomí toho, my, my to uznáváme i v rámci té politiky spektra a pokud máte jakékoliv pochybnosti, prosím, abyste mi ukázali přesně ve kterých částech, protože ano, já z toho vašeho mm, pouze eh, fyzických náznaků nejsem schopna poznat tu vaši reakci, ovšem pokud tam máte jakékoliv pochybnosti, prosím, abyste mi ukázali přesně na konkrétní oblasti a podíváme se na to. Copyright. To znamená, jaký scénář prosazuji já. Já bych chtěla vidět scénář, kde autoři, editoři, umělci, jakož i uživatelé, spotřebitelé, aby všichni byli zahrnutě. Autoři, kreativci, editoři, ti všichni si zaslouží odměnu za svou práci. I něco navíc. A proto by se měli dostat do lepší situace, pokud je o hudbu, audiovizuální, stahování obsahu a tak dále v digitálním jednotném trhu, a já už jsem se o tom zmínila nedávno, my opravdu by se měli být hrdí na to, že to funguje. Digitální znamená bez hranic, čili ano, můžeme ho hovořit o digitálním vnitřním trhu. Ovšem pokud jde o stahování obsahu, to je nezákonné, já jsem politik, ale pro vás rovněž je to problém. Jakmile víme, že něco je nezákonné, tak prostě musíme přistoupit ke konkrétním krokům. Diskuze se týká rovněž toho, útočíme na piráctví, to je jedna z, jeden z aspektů, ovšem to ještě není, že bychom udělali veškerou práci. Ten, ten systém, na ten se musíme zaměřit a pokud se mě ptáte na scénář, tak to je právě ten scénář, který by měl vzít v potaz obě dvě stránky, to znamená autoři, kreativci a tak dále, ale zároveň se zaměřit na to, aby, aby ta odměna za odvedenou práci byla dostatečná. Abychom teda mohli očekávat další kreativní přístup, abychom o ně nepřišli, protože prostě budou hledat někde jinde. A my samozřejmě o ně přijdeme. Michel Barnier, já, Michel je vlastně jedničkou v této oblasti. Občas je to negativní, občas pozitivní. Digitální agenda znamená horizontální seznam úkolů pro celou komisi a nás všech 27 se zavázalo v tomto ohledu. Jsme angažováni ve prospěch této agendy, čili to nemohu, nemůžeme říct si, tak my už prostě jsme změnili názor a to už mě nebaví. Ne, musíme to provést co nejrychleji a nesmíme čekat s nevyřešeným problémem. Proto jsem hovořila o tom stahování obsahu, lidi, kteří se zapojili do, tohoto, do této problematiky ne ze strany veřejné služby, ale experti, kteří v podstatě hovořili, že vlastně přichází o celou generaci v podstatě. Čili je to aktivita, která v podstatě je nemožná. A nyní elektronické vzdělávání, alfabetizace, to je součást digitální agendy. To je fascinující. Pokud studenti, mladí lidé, mladá generace, a s tím souhlasím, pokud mají, pokud jsou schopni eh, získat veškeré technické možnosti, ovšem pokud ten učitel není vybaven dostatečně, tak prostě přicházíme o veškeré příležitosti, pokud nedochází i na národní úrovni o převzetí odpovědnosti to v podstatě znamená, že všechny rady ministrů by měly tlačit na ty ministry, kterým, kteří jsou aktivní v této oblasti digitální agendy, aby konali. A to je pro mě fascinující. Uh, kde jsem navštívila jsem školu, kde teda opravdu to byla velice kvalitně vybavená škola, úžasní učitelé, nadšenci. Ovšem, po té návštěvě školy mi řekli to, že rodiče, prarodiče rovněž začali navštěvovat tuto školu, protože chtěli, mm, aby, protože jejich děti vlastně jim poskytují všechny tyto informace a snaží se od nich poučit a to je úžasné. To znamená, že někde už jsou tak daleko, že už jsou schopni vlastně to přetavit v určitou podnikatelskou aktivitu a my na to budeme reagovat, to je pro mě obrovský stimul a skutečně z toho čerpám to nadšení pro tuto problematiku a těším se na jeho implementaci společně s vámi. Řečník hovoří bez mikrofonu. Uh, the people has to take care of what we said here. And the body... Ano, paní Kamajme, já jsem viděla, jak zareagovala paní Ferhaj, to není proto, že bychom nechtěli vám věřit, ale musíme být opatrní. Opatrnost je lepší, než řekněme nějak mm, dospět k věcem, které poté nemůžeme změnit. Děkuji. Nejpozději příští rok se opět setkáme a já bych nyní zde poprosila pan generální ředitele, aby přišla mezi nás v lednu, ukázal nám technické, možné technické cesty, o kterých jsme nyní hovořili, tak, aby jsme opravdu nezanedbávali ten kulturní aspekt. Děkuji, Nelly. Ano. Ano, no rovněž člověkem, který v podstatě dokáže prodat svou práci, tak to nějak zkombinujeme. Děkujeme a nyní se dostáváme k našemu bodu. Ještě zde zůstalo několik lidí a je to Evropský rok aktivního stárnutí. Prosím, Hanu, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Řekla jste to správně. Možná jste to tak hezky viděla. Eh, viděla jste, že jsem zestárla, takže možná z tohoto důvodu jsem se stala zpravodajem. Já mám eh, v sobotu narozeniny, bude mi 47 a mnoho lidí má pocit, že je to pro muže vysoký věk. Ale já se pokusím překročit i tento práh a chci říct si, paní předsedkyně, aktivní stárnutí a podpora mezigenerační solidarity je důležitým tématem. Bude to také tedy téma Evropského roku v roce 2012. Já se pokusím zde víc vstříc panu Kastlerovi. On není příliš starý, spíše je to mladý muž, ale dobrá. On na rozdíl ode mě ještě nemá žádné šedé vlasy. My jsme s ním již setkali, vedli jsme první dialog a narazili jsme již také na jeden problém. Nemáme na tento Evropský rok aktivního stárnutí žádný dobrý rozpočet. Nepotřebujeme žádné závratné částky, ale pokud chceme tento Evropský rok zorganizovat, tak je důležité, abychom mohli uspořádat alespoň nějaké akce v rámci tohoto roku, protože jinak bude bezvýznamný, takže je důležité, aby na to byla k dispozici rozpočtová položka. Pan Kastl na to že budete požadovat a já jsem ochoten to podpořit. Jde o to, aby jsme uspořádali aspoň několik viditelných akcí, v rámci kterých se bude hovořit o tomto tématu, protože toto téma je v Evropě vysoce aktuální. Když se podíváme na ty poslední diskuze o zvyšování důchodového věku v některých zemích, tak se také hovoří o tom, že určité vědomosti, určité informace mizí tím, že umírají staří lidé. A nad tím bychom se měli zamyslet. Mnozí lidé odchází nyní do důchodu a my mrháme vědomostmi. A měli bychom opravdu se zaměřit na to, aby kvalifikace, kterou představují tito staří lidé, byla předána další generaci. Nesmíme mrhat touto kvalitou, kterou představují tyto lidé. Důležitý návrh je rovněž to, když není populace stárne, aby stárnutí se odehrávalo v důstojném prostředí. Ale v komerční společnosti to není vždy jednoduché. Často slýcháme, pouze vnitřní trh je důležitý a kdo je aktivní na vnitřním trhu, ten je důležitý a ostatní až tak důležití nejsou. V nejhorším případě to vede k tomu, že se říká, investujeme do mateřských školek, ale do domovu důchodců již investovat nemusíme, protože pro společnost nejsou produktivní. Já chci ale říkat, si, každý člověk je důležitý, každý člověk má svou důstojnost a my ve stanovisku chceme poukázat na to, že stárnutí je hodnotným procesem, že je důležité, aby lidé mohli žít dlouhou dobu a aby si zachovali duševní a fyzickou Eh, kvalitu života, aby byli fit duševně i fyzicky a to, co možná nejde, ale to je důležité i s ohledem na oblast vzdělávání. Klíčovým slovem je celoživotní učení. Všichni dobře víme, co to znamená. Uspořádali jsme k tomuto tématu seminář. Dnes se hovořilo i o tématu sport. I to je důležité pro zdraví tělo, těla i ducha další nové učení by nemělo být přecházkou a nemělo by být eh, brán, nemělo by tomu bránit, že člověk je i starší, protože i starší lidé se mohou učit mnohému novému. Důležitá je zde dobrovolná činnost pro eh, aktivní stánutí. I starší lidé mohou pracovat jakožto dobrovolníci, nemusí tam být nutně s tím spojená komerční hodnota. My potřebujeme v celé řadě oblastí dobrovolnou činnost. Je důležité to uznat a poskytnout tak jakýsi podnět proto, aby lidé byli činí jako dobrovolníci. Tímto způsobem mohou předávat své důležité znalosti. Nevím, jak to je v jiných zemích, ale ve Finsku, když já jsem byl malé dítě, je to již dávno, tak tehdy vždycky o víkendu jsem často byl na hřišti a tam byli starší lidé, kteří například měřili, jak rychle jsem běžel a tak dále. Když jdu nyní na hřiště, tak i tomu již tak není. Lidé, kteří jsou dnes ve sportovních svazech, v mládežnických organizacích, eh, kteří tam jsou jako dobrovolníci, tě zajímá v podstatě pouze to, eh, jak je to placené. Takže mám pocit, že na tomto poli bychom měli být činní. Ono je to v podstatě taková duševní potrava pro lidi, kteří vykonávají takovéto činnosti. Peníze samotné eh, nejsou až tak důležité. Důležitá je i dobrovolná činnost a dobrovolné předávání informací a poznatkům dalším generacím. Neustále zde zmiňujeme technologie, technologie se stále vyvíjí, máme k dispozici nové technologie a je důležité, aby i starší lidé mohli využívat nových technologií. Proto je důležité celoživotní vzdělávání a e, všichni lidé, nezávisle na tom, z jaké generace jsou, musí být schopni sledovat i ten technologický vývoj a proto je důležité také si v této oblasti vyměňovat osvědčené postupy. Paní předsedkyně, já vím, že dnes odpoledne zde lidé nechtějí být dlouho na schůzi výboru, ale chtěla bych přesto zúraznit alespoň jednu věc. Potřebujeme rozpočtovou položku, já to opakuji. Potřebujeme nějaké finanční prostředky pro to téma, pro podporu solidarity mezi generacemi. Potřebujeme akce, potřebujeme vzdělávací akce i pro seniory. Je to důležité pro tělesné i duševní zdraví starší generace. Klíčovou otázkou je také význam dobrovolné činnosti, rovněž to, jak zapojíme starší lidi do nových technologií, celoživotní vzdělávání, to vše musí být umožněno a musí to být umožněno všude, v celé Evropské unii, ve všech členských státech. Paní předsedkyně, já bych tímto ukončil svůj projev, jsem, rá, eh, jsem ochoten vám zodpovědět otázky a přijmout vaše dobré podněty. Děkujeme. Hanu, vidíme dnes všichni, že jsi byl u holiče, u kadeřníka, aby si vypadal mladší, máš nový účest. Dobrá, a nyní bude, dávám slovo paní Scheitls. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde zastupuji eh, stanovisko stínového zpravodaje, který se bohužel nemohl dostavit. Já jsem v Irsku hodně pracovala nad tímto tématem a myslím si, že je to priorita eh, v budoucích desetiletích. To, že v Evropě je, Evropa stárne, o tom se již hovořilo mnoho let. Evropští občané stárnou a také porodnost se eh, hodně snížila. Některé údaje z Eurostatu v roce 2012 aktivní evropské obyvatelstvo se začne rychle zmenšovat. 60-letí obyvatelé tak každé dva roky jich bude o 2 miliony více. V roce 2060 bude 150 milionů takovýchto obyvatel a e, délka dožití se bude zvyšovat o 8 let. Evropský rok aktivního stárnutí je velmi důležité. Článek 20, 25 Charty základních práv říká, že Evropská unie dodržuje práva starších lidí mít nezávislý život. Článek 23 říká, eh, že musí být dodržována mezigenerační solidarita. Musí zde být aktivní stárnutí pro soudržnost ve společnosti. Starší obyvatelé nejenom, že tvoří součást pracovního trhu, který přichází o svou hodnotu, když přestávají pracovat. Já si myslím, že bychom měli zdůraznit tu aktivní úlohu, ty přátelé a tak dále. A je to činnost, která může být užitečná, když jsou například tyto osoby dobrovolníky často pomáhají svým rodinám. Lidé, kterým je přes 50 let, 13% z nich pomáhají ve svých rodinách a další eh, fungují jako dobrovolníci v různých dobročinných organizacích. Také VTO definuje eh, aktivní stárnutí. Ale také se hovoří o překážkách, kterým musí tito lidé čelit. V Evropě funguje stále více diskriminace na základě věku, například ve zdravotnictví a v eh, oblasti eh, bezpečnosti. Od Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 55 a 64 let eh, se zvýšila z 36,9 na 46 v roce 2009. Stárnutí má také velmi jasný aspekt. Je zde stále větší procento chudých lidí v tomto věku. Největší problém pro dosažení cílů tak to je financování. To je zvláště eh, v rukou členských států, ale v tomto období, v době daňových škrtů, se financování také snížilo a to dopadá na kvalitu blahobytu a zdraví této generace. Proto by komise měla být koordinátorem a měla by zvýšit také komunikaci na různých úrovních. Komise by měla také se zabývat různými politikami, které eh, pojednávají o životě a blahobytu této generace. Také místní orgány by se toho měly účastnit, protože jsou to ty, které pečují o starší obyvatele. Já doufám, že tento rok pro aktivní stárnutí bude užitečný. Děkuji. Děkuji, ale chci poukázat na to, že náš kulturní výbor není výbor, který předkládá zprávy. My tam můžeme dát pouze tak kulturní a vzdělávací aspekty, takže musíme se tak trochu ovládat v rámci našich eh, návrhů. My například se zabýváme tím programem celoživotního vzdělávání a tak dále. Dalším řečníkem je pan Boris a pan, potom pan Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Musíme si co nejrychleji uvědomit, že my také stárneme když se podíváme demo, na demokratické tendence v Evropě, tak se to zcela jasně ukazuje. A chci po, potrhnout tři věci. Za prvé, velice důležité je to, abychom zdůraznili univerzity třetího věku, tedy univerzity pro seniory. A já si myslím, že všichni, kdo eh, již viděli takovou tu univerzitu, tak ví, jak důležité jsou a je důležité i zde si vyměňovat nejlepší osvědčené postupy. A druhá věc, co se týče profesní činnosti po, v podůchodovém věku. Chci říci, že někteří eh, mohou pracovat nebo chtějí pracovat i po té, co dosáhly důchodového věku a je to jejich vědomá volba. A v této oblasti ztrácíme mnohé, když nevyužijeme Evropský sociální fond pro ty, kteří chtějí po v poduchodovém věku například pracovat na částečný úvazek, na poloviční úvazek. A další věc, je to ta angažovanost v oblasti dobrovolnictví, dobrovolné práce. Zde jeden příklad z Budapešti. V Budapešti máme velké lázně a všichni, kdo tam jednou ty lázně naštívili, tak dobře ví, jak tyto, že tyto lázně fungují již 100 let, ale 90% hostů v těchto lázních, které navštěvují do, do období do 16 hodin odpoledne, jsou lidé, kteří jsou starší 50 let i mnohem starší, takže to ukazuje, že člověk může být i ve vysokém věku aktivní, když existuje odpovídající tradice. Děkuji, říká paní předsedkyně a nyní má slovo pan kolega Kelly. Já budu stručný. Jenom bych chtěl říci, že je škoda, že nemáme žádnou rozpočtovou linii, abychom udělali něco pořádně v této oblasti. Je to logická snaha. Zdůraznily se zde některé body, které si zasluhují naši podporu, zvláště pokud jde o celoživotní vzdělávání starších lidí. Mnohým z nich je přes 65 let a mohou se naučit například zacházet s počítačem, s internetem. To by bylo něco velmi přínosného. A například se nyní rozvíjí cestovní ruch a oni by si mohli sami rezervovat eh, jízdenky, letenky a podobně, takže to musíme také zohlednit. Když jsme hovořili o eh, odchodu do důchodu, a já si myslím, že bychom mohli změnit kvalitu života těchto lidí a škoda, že na to nemáme prostředky. Já sama jeden podnět ze své vlastní práce. My potřebujeme servis pro seniory, služby pro seniory. Co to znamená? Že lidé, kteří již dosáhli důchodového věku a jsou ochotní i nadále sloužit společnosti svou prací, zejména v zemích, kde je potřeba takovéto pokusy. A já zde se opírám o své zkušenosti na Balkáně, v Bosně, Hercegoně a v Kosovu. Oni tam jsou vděční za každého, kdo je ochoten s nimi společně vybudovávat jejich zemi. Nebo mám na mysli východní země, Ukrajinu, Azerbajdžán. Tam všude je tolik možností pracovat, jakožto to je senior. Kolik inženýrů, když dosáhne důchodové věku, nemá v podstatě co na práci? Oni by tam mohli být, pomáhat za málo peněz, protože k tomu budou mít svůj důchod. Takže já chci říct, že komise se na tento senior service nezaměřila. Bylo by tedy dobré na to neustále poukazovat a možná by to byl takový úkol pro nás, abychom ukázali komisi, že třeba se tomu vědomat. Eh, komise je zde zastoupena. Já chci komisi poukázat na to, že je to první diskuze, až budeme mít eh, nějaký dokument, tak poprosíme komisi, aby se k němu vyjádřila. Pro nás eh, je to zatím taková první výměna názorů. Děkuji komisi, že je přítomná a na závěr má slovo pan Hanu. Takula, prosím. Děkuji za slovo. A rád bych poděkoval za všechny ty komplimenty, které zde zasněly. Já jsem věděl, že zde budu hovořit o stárnutí populace, tak jsem si říkal, musím se hodně upravit a abych tady vypadal dobře, ovšem vidím, že, že stínová zpravodajka rovněž si zašla k holiči. Tak to je. Škoda, že jsme nebyli schopni oslovit zde mnohem více. Lidi 23 eur, to není tak dobré investice, pokud tady nemáte rozsáhlé publikum. To teda, to jsme možná měli si promyslet. Ovšem. I přesto jsem nesmírně ráda vděčný za všechny poznámky, argumenty. Pan van Nistenroy chtěl do toho nás vodá nejenom aktivní stárnutí, ale i mezigenerační solidaritu. A já si myslím, že to je v pořádku. Všem ten název po té zprávě by byl příliš dlouhý. Občas si myslím, že je lepší takový stručnější, výstižnější, údernější název. Ovšem můžeme se o tom ještě pobavit. Paní předsedající se já se správně zmínila o tom, že bychom tu oblast kultury měli uh, z zúrazně dáno, protože Rada hovoří o zaměstnanosti, demografických změnách v Evropě v následujících 50, 60 letech a tak dále. Čili snažme se ano, zaměřit na vzdělávání, kulturu, sport, protože to je právě oblast, které věnuje náš výbor největší pozornost. Všechny tyto myšlenky, které zde zazněly, jsou pro mě výborným východiskem, začátkem a jistě, když zahájím mou práci, tak pokud už nezůstanu mláz, tak možná budu stárnout aspoň takovým důstojným způsobem. Děkuji. Děkuji. 2. prosince budeme mít návrh zprávy pana Takuly k dispozici a budeme tedy o něm diskutovat. A potom budeme pokračovat dále v lednu. Takže v prosinci oficiální zpráva pana kolegy, o které budeme vést rozpravu. Děkuji všem, kteří jsou ještě přítomní. Jsem, vím, že je čtvrtek, máme pozdě odpoledne a já dnes večer ještě mám udělování literární ceny komise, takže já mohu odjet až zítra, takže já bych tady mohla sedět i déle. I přesto vás prosím, abyste to trochu ulichrili. Nyní máme Bod 10, schválení rozhodnutí koordinátorů, máte to k dispozici, já doufám, že proti tomu nikdo nic nemá, tímto je to tedy schváleno. Bod 11, různé, nemá pocit, že se chce ještě někdo vyjádřit, takže to také můžeme uzavřít. A 12, datum konání příští schůze 1. prosince 15.00, 2. prosince to bude dopoledne. Ještě nějaké poznámky, není tomu tak, takže děkuji tlumočníkům, také za to, že často museli tlumočit velice rychlé výstupy. Děkuji za to, že snesli mou angličtinu a francouzštinu a přeji vám všem šťastnou cestu domů do vašich volebních obvodů. Naschledanou.